It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning, dear colleagues. Dobré ráno. Chtěl bych vás všechny přivítat, kolegyně, kolegové. Máme zde první bod na pořadu jednání opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a dávám hned slovo zpravodajce paní Edith Hercog. Velice děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bylo dobré, že jsme počkali minimálně na naše stínové zpravodaje. Vítám pana Kiráka a pana Čečestra. Včera jsme hovořili o nařízení, které eh, nařízení parlamentu a rady o Ehm, opatřeních ke snížení nákladů na zavádění eh, vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Chtěla bych nejprve <clears throat> říci, že v podstatě tyto sítě jsou základem pro moderní ekonomiku, jsou tedy také takovou páteří pro programy, jak eh, podpořit růst ekonomiky a je to a také to i bude páteří jednotného trhu. Do velké míry je to také ještě nevyužitý potenciál pro další růst a vytváření pracovních míst a je to také důležité pro eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků. Ještě předtím, než se dostanu hmm, k podrobnostem, tak chci říct, že se domnívám, že Eh, je dobré, abyste byly strategie, které jdou od eh, zdola nahoru a pak ještě strategie, které jsou zase ze zhora dolů, ale myslím si, že jsou zde určité globální výzvy. Mohu říci, že například v Africe se již zavádí sítě 4G, Musíme reagovat na tyto celosvětové výzvy a podle mého názoru, eh, pokud chceme dobrý jednotný trh, tak zde musíme mít také dobrý legislativní formát, a tím legislativním formátem musí být nejjednodušší cesta, jak e, se dostat za cílem, který si stanovíme. Strategie EU 2020 také podpořila nebo také zdůraznila důležitost širokopásmového internetu. Máme zde cíle pro zavádění širokopásmového internetu pro rok 2013-2020. Také <clears throat> máme zde cíl přenosové rychlosti více než 30 MB za vteřinu a 30 Eh, a cíl eh, to, aby velký počet evropských domácností měl přenosovou rychlost až 100 MB za sekundu, 50 evropských domácností, čili už nemůžeme eh, čekat na to, že vlastně zde ještě bude iniciativa ze strany samotných lidí je důležité, aby prostě ty oblasti byly pokryty, zejména se to týká venkovských oblastí. A my se také soustředíme na eh, občany, kteří žijí v venkovských oblastech. Máme celou řadu různých speciálních opatření a strategií pro tyto oblasti, ale pokud tito lidé nebudou eh, mít možnost přístupu na internetu, tak budou znevýhodněni. Takže si myslím, že <clears throat> musíme také zde uvažovat i v tom eh, pohledu regionálním. Musíme také najít dobrou rovnováhu mezi těmi nejhustěji eh, ob, ob, mm, osídlenými oblastmi a mezi oblastmi, eh, které jsou na venkově, kde je to um, um, osídlení řečí. Zde se vlastně eh, soustředíme na stavební práce, kde lze vlastně kde, eh, kam plyne 80% nákladů a také využívání eh, různých eh, podporných konstrukcí a sítí. Také chceme zejména tedy využít tyto takzvané pasivní infrastruktury a chceme také vlastně podpořit to, aby zde byl dovolen přístup ke stávající infrastruktuře. Musí to být také dobrá koordinatura, ve, koordinace ve stavebních pracích a transparentnost. Myslím si, že také musíme toto brát z pohledu eh, CEF, nástroje pro propojení Evropy, ale zároveň se můžeme i poučit eh, z plánu obnovy, který v roce 2008 vyčlenil <clears throat> poměrně dost financí a mm, poučení z toho bylo takové, že i když v té době byly k dispozici určité finance, tak eh, mm, ty postupy udělování povolení byly příliš pomalé a také tam nebyla dostatečná koordinace a proto to čerpání financí nebylo dostatečné. Myslím si, že je tedy to také důvod eh, této nové legislativy. Jaké problémy chceme řešit? Je zde, jsou zde určité nedostatky, například nedostatečné využívání pasivní e, infrastruktury, také je zde podpořit souběžné zavádění infrastruktury, je důležité také zlepšit vydávání administrativních povolení a všech takových souvisejících postupů. <clears throat> také eh, je důležité eh, toto řešit na národní i eh, na, i na těch nižších úrovních než na celonárodní. A také tam bude nová povinnost poskytovat informace a také poskytovat přístup k infrastrukturám. Také je zde otázka subsidiarity. Jedna z výzev, kterou já sama již vnímám, je taková, že mm, průmysl také vlastně zde může usilovat o synergie, ale zatím eh, si to ještě průmysl příliš neuvědomuje, příliš to nevyužívá. Je zde pouze velice malý počet eh, firem, podniků, kteří jsou si vědomi těchto otázek. Ne všichni tomu zatím také plně porozuměli, takže si myslím, že je dobré, abychom společně e, rychle e, usilovali také i o zvyšování povědomí o tomto potenciálu, který mohou tito partneři využít, pokud budou spolupracovat. Myslím si, že my zde v Evropském parlamentu Máme také velice závažný důvod, proč tento eh, postup zrychlit, proč eh, na to trošku zatlačit. Eh, Evropský parlament vždy zdůrazňoval, že musí v tomto odvětví fungovat jednotný trh a také jsme hovořili o tom, že chceme, aby většina nebo všichni Evropané byli, ehm, měli možnost využívat informa- internet a že to je také souvisí s konkurenceschopností. Pak je zde ještě další důvod, to je vlastně takový institucionální důvod. Máme již velice, uh, už nám zbývá pouze krátká doba, než budou další evropské volby do Evropského parlamentu, takže bychom měli usilovat o to, abychom schválili tuto zprávu ještě, eh, než budou volby. Uh, to znamená, že leden nebo únor by byl takový ten nejvhodnější měsíc na to, aby tato zpráva se dostala na plenárku. Takže pokud budeme postupovat jednotně a konstruktivně, tak by se nám to mohlo podařit a bylo by to takto vhodné. Zároveň bych ještě chtěla potrhnout, že včera skončila jednání o víceletém finančním rámci a teď to tedy vypadá tak, že většina komisařů přináší své legislativní návrhy a velice brzy vlastně najednou budeme v pozici, že všichni se budou snažit eh, dokončit své postupy v prvním čtení a bude to všechno namířeno na leden, únor, březen, takže budeme moci využít jakousi eh, mm, výhodu, že vlastně tato zpráva už je v Evropském parlamentu a že už tedy na ní můžeme pracovat. Chtěla bych ještě požádat všechny kolegy, abychom co nejrychleji na tom začali pracovat a abychom to co nejrychleji dokončili. Pak je zde ještě další taková výzva nebo další otazník, jak můžeme zatlačit na rád radu, protože i rada bude také pod tlakem, eh, budou na ní tlačit jednotliví komisaři, kteří každý budou přinášet svá témata, která už jsou propracovaná nebo rozpracovaná, nebo která právě teď eh, se vlastně tam dostávají na pořád jednání ehm, také bych chtěla, aby pro litovské předsednictví se toto stalo prioritou. Chystám se do Litvy, budu hovořit eh, tam s tamním birem socialistické strany a rovněž bych chtěla, aby i oni toto vzali za svou prioritu, aby se toto všechno urychlilo. Jak bych si to představovala? Za prvé, chtěla bych nejprve do 3. září předložit návrh zprávy. Vím, že to je dost takový šibeniční termín, protože už nám zbývá pouze několik týdnů. Nicméně já se svými kolegy budeme eh, také pracovat i část léta na této zprávě. Eh, budeme ještě i v červnu nebo mm, tedy ještě na tom pracovat, budeme zde, budeme mm, k zastižení, eh, ještě i v červenci takže pak bude k dispozici návrh zprávy, bude přeložen, aby si ho všichni mohli prostudovat. E, nejprve vlastně bude ta první fáze v angličtině a už na to budou moci všichni reagovat, podávat připomínky a tak dále. To znamená, do 3. září e, už bude ta zpráva hotová v angličtině, pak bude mm, předána k překladu. Do konce září by ITRE mělo mít první nebo druhé projednání tohoto tématu a do 3. října nebo 3. říjen by mohla být lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A ještě bych chtěla říci, že 2. října bych také chtěla eh, uspořádat slyšení eh, pro, nebo mm, pod záštitou skupiny SAD, protože vlastně zatím nebyl čas uspořádat slyšení na toto téma z důvodu nedostatku času. <clears throat> Takže 3. říjen, tedy bude lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. 28. listopadu pravděpodobně, 28. listopadu pravděpodobně by se hlasovalo zde na výboru ITRE. Čili měli bychom ještě dostatek času, abychom společně se stínovými zpravodaji propracovali kompromisní pozměňovací návrhy a poté tedy by existovala šance, že někdy v lednu nebo v únoru už by se to dostalo do pléna velice podrobně jsem si také um, prostudoval anglický, švédský, slovinský a nizozemský návrh nebo stanovisko eh, vnitrostátních parlamentů, které se týkalo, která se týkala zejména subsidiarity. Takže te, tyto, um, tato stanoviska vnitrostátních parlamentů už jsem si prostudovala. Chtěla bych říci, že je to, ehm, je to jako když se vydáte na mm, takovou cestu někam do kopce, tak bychom se neměli zastavit v polovině. Myslím si, že pokud se nám ne, nepodaří uskutečnit všechno, co je v té směrnici, nebo schválit všechno, co je v té směrnici, tak bych byla radši, abychom to vlastně vůbec teda e, nedokončovali. A já eh, se také bych chtěla ještě Eh, zdůraznit, že mou pracovní metodou bude spolupráce, nikoli nějaké šarvátky nebo hádky. <clears throat> A jsem velice ráda, že paní Heckmark a pan Chichester, co by zkušení, souputníci mi mohou pomoci v této práci. A ještě předtím, než se probudí všechny šípkové růženky eh, z příslušných odvětví, Eh, myslím si, že by všichni si měli uvědomit velkou přidanou hodnotu, velkou přidanou evropskou hodnotu této zprávy. Děkuji. <clears throat> Děkuji, paní Hercog. Také mohu potvrdit, mohu potvrdit vše, co eh, říkala paní Hercog. Projednání návrhu zprávy bude 8. 18. září, 3. října bude projednání pozměňovacích návrhů a ve výboru ITRE se bude hlasovat 4. nebo 5. Eh, listopadu. Pan Hökan, Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Velice děkuji. Chtěl bych pouze říci, že se velice těším na spolupráci se spravodajkou, která nás čeká v létě. A také jsem eh, <clears throat> souhlasím i s prezentací, kterou teď právě přednesla. Myslím si, že vše, co řekla, zní velice rozumně a pragmaticky. Dovolte mi pouze ještě říci něco o povaze mm, této zprávy. Je to dost technická záležitost, ehm, v angličtině, nebo je to, je to, mm, jsou to prostě věci, <clears throat> eh, které se týkají technických záležitostí, jak eh, vlastně zavádět eh, tyto sítě. Takže nakonec eh, přemýšlíme o tom, jak vlastně zavádět tyto procesy, jak to dokončit a jde o to, že bez pochyby by to zavádění širokopásmového internetu mohlo být levnější, že ty náklady mohly, by mohly být sníženy. Souvisí to vlastně ještě i s dalšími zprávami, zejména se to týká třeba projektu eh, CEF, nástroje pro propojení Evropy. Jde o to, že máme k dispozici finance a um, máme tedy měli bychom přemýšlet nad způsoby, jak je eh, efektivně vynaložit. Jak už také zde zaznělo, tak eh, se velice výrazně snížil rozpočet <clears throat> na CEF a my zde touto zprávou usilujeme o to, jak snížit náklady a zároveň, nebo při, při zavádění širokopásmového internetu. Zároveň si musíme ještě uvědomit, že když se dostáváme do takových podrobností, tak si musíme uvědomit, že Evropa je velice různorodá. Máme zde města, máme zde městské oblasti, ale zároveň jsou zde venkovské oblasti. Je zde celá řada zemí, kde hm, je nízká hustota zalidnění, jsou tam také velké vzdálenosti mezi jednotlivými městy. A z toho důvodu je důležité, abychom také se neutrálně dívali na eh, výběr jednotlivých technologií, ale důležité je uvědomit si, kam vlastně chceme směřovat v budoucnu, jaký, jakého cíle chceme dosáhnout. Zde eh, v těch otázkách širokopásmového internetu, spektra a tak dále. Už jsem eh, říkal, Eh, už jsem to říkal i při různých jiných příležitostech, když jsme hovořili o jiných tématech, je důležité vytvořit eh, určité příležitosti, aby se Evropa mohla stát vůdčím partnerem, vůdčí silou, co se týče propojení a rychlosti. Zde se hovoří o těch 30 eh, megabatech a 100 megabatech, to jsou určité cíle pro budoucnost. Já bych chtěla k tomu říct si jenom to, že ty cíle už jsou v podstatě dávno zastaralé, že už eh, to nestačí. A vlastně v tom nástroji CEF jsme chtěli jiné cíle, chtěli jsme 100 eh, megabyte, pardon, chtěli jsme 1 gigabyte a chtěli jsme také pro eh, toto zavádět pro větší počet obyvatel. Dnes hovoříme o sítích 4G, a tam už, tam už se to vlastně dostává k těm um, tom megabajtům. Takže například u toho jednoho prostředku elektronické komunikace už se vlastně tento cíl uh, dostává, nebo tam, tam už vlastně jsou ty požadavky nyní takové. No a co se týče těch 30 megabatů, megabajtů, tak chci říci, že pokud teď teprve začínáme nějaký dlouhý proces, chceme zde nějaké nařízení a tam budeme stanovovat cíl 30 megabit uh, eh, pro venkovské oblasti, tak si můžeme být jistí jedinou věcí a to je to, že v roce 2020 budou venkovské oblasti naprosto pozadu s touto rychlostí. Musíme zajistit rychlejší eh, přenosové rychlosti a rychlejší kapacity. Domnívám se, že takové cíle jsou nesmírně důležité. Někdy to může znamenat, že změníme eh, technologie a někdy to také může znamenat jiný pohled na investice z technologického pohledu. Ehm, pokud budeme mít špatné cíle a špatné mm, prostředky, budou, tam špatné, budou to špatné investice. Mně se nelíbí, že se zde stále hovoří o těch 30 megabajtech. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že to už je prostě zastaralé. Ehm, v Japonsku už dokonce probíhají určité laboratorní výzkumy rychlostí, které jsou asi 14 eh, bilionů bitů. A jde o to, že v následujících letech se objeví zřejmě ještě celá řada nových technologií, které budou náročné na přenosovou rychlost a na kapacitu. A pokud zde nebude taková velká kapacita a přenosová rychlost, tak nebudete schopni zajistit, že, nebudete, že, že bude možné dále eh, vyvíjet eh, <clears throat> trhy a zabezpečit dostatečné podmínky pro trhy v Evropě. Chtěl bych ještě říci, nebo požádat, chtěl bych požádat zpravodajku, která bude pracovat na této zprávě ještě v létě, aby si ujasnila, jaké zde máme hlavní cíle. Protože myslím si, že to je jeden z hlavních signálů. Za druhé, musíme ještě vyřešit nebo rozhodnout se, co je důležité regulovat na evropské úrovni a co naopak bychom měli ponechat na místní nebo vnitrostátní orgány. Já se nedomnívám, že bychom měli regulovat zde z naší úrovně třeba to, jakým způsobem se mají eh, stavět domy nebo komunikace, ale zároveň zde si myslím, že bychom měli hovořit o tom, jak zajistit, že když půjdou investice do jakýchkoliv druhů investic, že zde budou příležitosti pro, pro poskytovatele i pro um, zajišťovatele těch infrastruktur, aby se tedy byly tyto možnosti a příležitosti. Musíme si uvědomit, jak tedy můžeme z této úrovně tomu pomoci. Without Velice důležité, abychom se i tematicky na to podívali. Jde samozřejmě o subsidiaritu, ovšem nejenom jakožto formální hledisko. Rovněž je zde samozřejmě i ta záležitost, která je důležitá, musíme ji vzít v potaz, že některé věci prostě na té národní úrovni probíhají lepším způsobem. Evropská úroveň nemusí být zrovna tou nejlepší úrovní, například pokud jde o fixní širokopásmové propojení někde v, na finských ostrovech nebo někde v Řecku nebo prostě eh, na vzdálených částech Evropy. To znamená, znamená, že subsidiarita je záležitosti, která se důležitá, ale zároveň i ten rozhodovací proces, to znamená, kde to dané rozhodnutí, na které úrovni je nejlepší. Děkujeme, pane Hokmarku. Prosím je pana Čičestra. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Rovněž dovolte, abych poděkoval paní Edith Hercogové za úvodní slovo a úvod k tomuto tématu. A i za to, že pokryla procedurální, procesně celou záležitost, víme přesně, kde jsme, jak ta situace vypadá. Když hovoříme o této pokrokové špičkové technologii. Pro mě je to vždycky trošku problém a jistě mé děti mm, mají trošku pochybnosti o mých schopnostech v této oblasti. Nicméně, ano, já si myslím, že jsme opravdu dělali veliký krok v této oblasti, skutečně veliký pokrok od toho období, kdy infrastruktura byly pouze kanály a železnice a silnice a v podstatě mediální záležitosti, internet, širokopásmové připojení. To se stává jednou ze základních součástí naší společnosti. A já osobně si myslím, že bychom měli udělat vše pro to, aby Evropa opětovně se stala tím průkopníkem, tak jak tomu bylo v minulosti v oblasti elektronických komunikací. Trošku Ah, se na to dívám opatrně, ne, nemyslím si, že je správné, abychom se měli nějaké univerzální řešení. Já v našem členském státu dokonce v, na jihozápadě Anglie, okrese, který zastupuji, Máme tam mnoho projektů, veřejné, soukromé, propojení podniků, projekty právě v této oblasti. A to si myslím, že právě ty projekty hovoří za vše. A proto bychom měli skutečně dodržet subsidiaritu, to, co dělají členské státy lépe na své úrovni, ty, které, řekněme, nejsou až tak daleko jako ostatní, měli bychom je spíše povzbudit, podpořit dané přijmout nějaký striktní legislativní diktát. Čili ano, já jsem pro to, abychom podporovali tento rozvoj, ty cíle i víte, kolegové, kteří mě znají, že mi cíle nevadí. Ovšem, ty povinné cíle často jsou buď nesmírně drahé, nebo prostě není možné je dosáhnout. Proto jsem nesmírně rád, že je zde ta možnost eh, zlevnit tyto sítě a pan Helkmark, ta vaše poznámka ohledně nástroje Connecting Europe, propojení Evropy, tam mm, to si myslím, že je opravdu dobrý nápad, těch 10% ve srovnání s tím, co bylo původně počítáno, to si myslím, že je velice zajímavá myšlenka. A další záležitost, která opravdu se mi nesmírně líbí a budu na tom pracovat i v průběhu letní přestávky. Samozřejmě já vím, že paní Hercoková na tom bude tvrdě pracovat, protože doufám, doufám, že se vám to povede rychle, tak abyste si mohla rovněž užít letní pauzy, které, kterou všichni potřebujeme. A doufám, že v září se do toho opět pustíme a možná budu schopen podat i nějaké techničtější informace, než jak je tomu dneska. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pane Čičestre. Pan Kelly požádal slovo. Děkuji za slovo. Nejprve dovolte, abych řekl následující věc. Je úžasné, že máme tři tak odhodlané a opravdu i kvalifikované kolegy Edith, Gunára, pana Čičestra. Tyto tři kolegy, kteří skutečně nejenom přináší hodnotu, ale i praktické příspěvky a je velice důležité, aby jsme na to nezapomínali, protože často se máme takové idealistické cíle, myšlenky a velice často zapomínáme na takovéto společné uvažování, společnou práci a nakonec skončíme síly, které nejsou dosažitelné, které jsou frustrující a které nejsou dostatečné. Ano, proto je prostě máme zde snížený rozpočet, nepovede se nám určitě dosáhnout všech cílů a podle mého názoru mandatorní povinné cíle, které by nastály příliš, nemají smysl. Proto je regiony by měly rozhodnout o tom, co mohou dosáhnout, co mohou implementovat a poté prostě přijdeme s nějakou celkovou infrastrukturou. Prostě Evropa, my jsme přišli o naši konkurenceschopnost. Proto nesmíme samozřejmě předtím zavírat oči, častokrát prostě centralizujeme příliš zde v Bruselu, Můžem, no, ano, někdy z toho Brusel vidíme správně, z dobrých důvodů, jindy zase ne. A právě proto zde máme určitou příležitost. Není příležitost, která by nám mohla umožnit opětovně dosáhnout té úrovně, kterou jsme měli v minulosti. Máme experty, máme kritickou masu, prostě potřebujeme politiky a vhodné investice, abychom toho dosáhli. těmito politikami podpořit naše investory, aby se do toho zase zapojili a tak dále. Pokud jde o samotné lokalizace, to možná v tom dalším rozvoji podnikatelských eh, schopností nebude až tak důležité. Potřebuje propojení, potřebuje konektivitu. To je zásadní a pokud to můžeme, pokud budeme schopni to udělat praktickým způsobem a opravdu dosažitelným způsobem, tak si myslím, že naše cíle pro rok 2020 bychom mohli dosáhnout, čili edit. Těším se na eh, vás po přestávce a skutečně doufám, že to budou praktické, udržitelné a opravdu kvalitní názory a přeji vám hezkou, hezkou letní dovolenou. Ještě komise samozřejmě, říká pan předseda. Pane Krosmane, máte slovo. Good morning, uh, to everybody. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkujeme za příležitost vystoupit k tomuto tématu, k tomu, co zde zatím zaznělo. Nejprve, jestli dovolíte, já skutečně jsem nesmírně rád, že paní zpravodajka i váš výbor se chce zabývat tímto problémem rychle, urychleně. Všichni jsme si vědomí toho, že potřebujeme v Evropě opětovně dosáhnout konkurenceschopnosti, tak jak se o tom zmínili různí členové vašeho výboru. Je to opravdu naléhavá záležitost v digitální agendě pro Evropu. Máme ambiciozní cíle pro rok 2020 a pokud uděláme ty správné kroky již nyní, tak asi nebudeme schopni dosáhnout cílu, když jsme si stanovili, i když někteří si možná i nyní teď myslí, že jsou to skromné cíle, ale alespoň těchto skromných cílů bychom se měli snažit dosáhnout. A nyní, jestli dovolíte, u dvou věcí, o kterých jsme se zde zmínili. Jednak je to neutralita v oblasti technologické. Prosím, abyste si byli vědomi toho, že my jsme zakotvili tento princip, tuto zásadu do celkového rámce, jsme si toho vědomí a snažíme se to znamená ten technologický přístup, technologické neutrality udržet do maximální míry. Samozřejmě chceme, aby vysokorychlostní propojení, širokopásmové propojení, prostě dosáhlo těchto cílů. Ovšem nemáme žádné, řekněme, předpojaté myšlenky, představy ohledně technologie, která bude použita. To znamená, budou, bude tam i mobilní síť, LTE a ostatní možnosti, které by nám mohly poskytnout, zvýšit rychlost, to znamená tak, abychom využili té infrastruktury, která již existuje, propojení e, této sítě dále je to snížení byrokracie a tak dále, protože my víme, že mobilní sítě bohužel například trpí tím, že je tam určité spoždění při udělování licenci a tak dále a povolení. Další záležitost. Volba nástroje a otázka subsidiarity. Toto jsou věci, které by měly ještě být objasněny. Za naší stranu bych mohl říci následující. Evropská komise velice citlivě si je vědomá těchto problémů a snažíme se i v ve vysvětlujícím prohlášení, v analýze dopadů, v úvodních ustanovení všechno objasnit. Pokud jde o princip subsidiarity, tam bych rád zdůraznil jednu věc. Nehovoříme zde o nějakém univerzálním řešení, které by pokrylo vše. Ne, hovoříme, se zde, hovoříme zde o takových těch usnadňujících opatřeních, eh, určité sadě těchto opatření, které by měly na základě návrhu komise umožnit nalézt komerční řešení mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, nejenom telekomunikačními operátory, ale operátory a provozovateli jiných sítí, jiných nástrojů, jiných služeb. Je to prostě jakýsi zjednodušovací prvek či prvky, které se zaměřují na specifická práva i povinnosti jednotlivých zúčastněných stran a na tom záleží poté i to, jaký nástroj si vybereme, zda teda to nařízení místo směrnice. Proč? Protože jsme se snažili, aby nedošlo k úplné harmonizaci na lokální úrovni, bereme v potaz specifická práva, specifické povinnosti, my bychom chtěli, aby tato opatření byla aplikovatelná co možná nejdříve. Pokud by tam byla směrnice, tak ten mm, prostě e, země mají 18 až 24 měsíců pro implementaci, my prostě chceme zamezit fragmentaci a právě proto z tohoto efekt, s tímto cílem efektivnosti a účinnosti jsme si zvolili tento nástroj nařízení a v, naše, v naší důvodové zprávě se na to můžete podívat, toto odůvodnění. My prostě doufáme, že je to v souladu i s vaším usnesením Evropského parlamentu, který jste přijali v oblasti aktu o jednotném trhu a tak před rokem, kde v podstatě jste navrhovali, abychom zvolili tento nástroj, tak aby to skutečně zjednodušilo celou situaci a aby tam nedošlo k nějakému prosazování na jednotlivé <clears throat> na základě jednotlivých zúčastněných stran. Čili je to iniciativa, která je součástí aktu to jednotném trhu dvě, je to jedno z klíčových, ehm, jedna z klíčových aktivit, kterou pokrývá tento akt. <clears throat> Subsidiarita. Ta správná rovnováha <clears throat> <clears throat> co bychom měli ponechat na národní subnárodní, možná lokální úrovně, naopak, co řešit na evropské úrovni. Prosím, rád bych zúraznil a Eh, snažím se zdůraznit to, že v našem návrhu již tuto rovnováhu jsme dodrželi. My harmonizujeme určitá práva, určité povinnosti, které jsou klíčové pro vytvoření toho potenciálu z těch 60 miliard. Čili není to mm, drobná záležitost, je to opravdu veliká částka, kterou bychom chtěli dosáhnout tímto způsobem. Ovšem budou zde jiná doprovodná opatření, způsob, jakým budou zaváděny tyto sítě, tyto širokopásmové sítě, to ovšem <clears throat> ta možnost tam bude veliká, to půle působnosti. My tam neprosazujeme pouze jeden model. Víme, že v jednotlivých členských státech jsou různé kvalitní modely, veřejný, soukromý sektor, ne, nebo přístup otevřené, nebo um, eh, model otevřeného přístupu, optická vlákna a tak dále. Čili my, my se snažíme pouze umožnit využívání těchto modelů a zároveň tento nástroj umožňuje členským státům mít určité manevrovací pole a jít ještě dál nad rámec našeho návrhu. Za naši stranu jsme si samozřejmě vědomí toho, že jde o klíčovou výzvu nalézt tuto správnou rovnováhu. A my se budeme snažit o dosažení této rovnováhy nejenom s radou, ale i s Evropským parlamentem a samozřejmě na základě spolupráce s vaším výborem. Děkujeme a paní zpravodajka, děkuji za slovo. Říká paní zpravodajka, děkuji i komisi a především mým kolegům, poslancům za jejich stanoviska, za jejich otevřenou spolupracovat konstruktivním způsobem dvě věci, které bych ráda zdůraznila, na které se ještě podívám podrobně. Jednak je to příležitost ta konvergence energetického trhu s energiemi a telekomem. Trh v oblasti energetiky, ano, to je něco, co již vlastně máme v každé domácnosti, čili tam opravdu můžeme využít tohoto přístupu každé domácnosti. A potom energetické sítě, inteligentní sítě by mohly být velice dobrým potenciálem, ta konvergence potom s telekomunikačními sítěmi, to je věc, kterou bych ještě dále ráda rozváděla. A stejná záležitost patří i o hodnotovém řetězci. Hovoříme samozřejmě i o odvětví dodavatelském, celém řetězci. A druhá věc. Nechci zde jak vystupovat jako Lenin, dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Ne, ne, ne. Komise hovořila o dvou e, krocích vpřed, ovšem alespoň polovina tohoto kroku by měla být udělána na straně Evropského parlamentu. Nemělo by to být prostě pouze ty dva kroky vpřed a jeden krok vzad, možná půl kroku vzad. Ovšem doufám, že se nám povede dosáhnout toho cíle, o kterém se zmínil pan Hokmark, aby jsme internet opravdu měli všude v Evropě, včetně venkova. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Ms. Herzog. Uh... Děkujeme, paní Herzogová. A nyní opakuji, jak to bude vypadat. Časově 18. září budeme hovořit o návrhu této zprávy a 3. října. I to je ta poslední hůta a hlasovat budeme v listopadu u nás na našem výboru a někde v lednu, únoru 2014 na plenárce. Děkuji vám a nyní krátká přestávka do 10 hodin, kdy budeme pokračovat s hlasováním. Morning, ladies and gentlemen. We will start the votes in one minute. So please take your seats. Vážené dámy, vážení pánové, za chvíli eh, začneme hlasovat. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa.

Der Herr Reul möchte, dass wir pünktlich sein. Reul si přeje, abychom začali přesně a proto tady začneme. Já vás tady vítám, dobré ráno. Dobré dopoledne, ještě jednou vás chci všechny přivítat. Dnes nás eh, <clears throat> čeká hlasování a já tedy jsem dnes byl um, požádala bych vedl hlasování, takže vás nejprve poprosím, abyste zaujali svá místa. Čeká na dnes poměrně složité hlasování a zřejmě budeme hodně věcí ještě muset ověřovat, takže vás poprosím, abychom se do toho co nejdříve pustili. A jak je obvykle, nejprve vyzkoušíme hlasovací systém, zahajuji zkušební hlasování. Končím <clears throat> zkušební hlasování. Ano, takže vše funguje, je to v pořádku, můžeme zahájit hlasování. Ještě paní Peller se hlásí o slovo. Miss Castillo, everything's okay? Paní Castillo, vše v pořádku? Dobře, čili Začínáme prvním hlasováním. Je to zpráva o biopalivech. Zpravodajem je pan Vidal Quadras. Pane Kva- Vidale Quadrasy, chcete se ještě přihlásit o slovo? Není tomu tak? Dobře, máte, vy máte zprávu, takže zač, pardon, máte všichni hlasovací karty, takže začínáme. Ehm, pozměňovací návrh 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 4. Eh, pardon, 154. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete ověřit 146? Dobře, ověřujeme 146. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 18 pro, 37 proti, takže zamítnuto. 147, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď máme dva identické navrhy, 166 a 167. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 168 a 268 budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 170 a 269. Rovněž hlasujeme v bloku, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Další hlasování v bloku 169 a 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 171 a um, mám tu se jedna, zero, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Uh, 172 a 272 hlasujeme v bloku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím si, že toto bychom mohli ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlas jsem neviděl. 49 pro, takže to je přijato. Kompromis číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme. Ověřujeme kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, přijato. 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 191, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 192, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis 15. Chce to někdo ověřit? Chcete ověřit 192? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro. Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď kompromis 195 až 197. Budeme hlasovat o, o všech dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 198, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 199, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 201, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? <clears throat> Já se domnívám, že to je zamítnuto. Pane Thomsone, chcete to ověřit? Dobře. Čili ještě to ověřujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. 229 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 231 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 230 a 251 dohromady, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Teď 232, kdo je pro, kdo je proti? Nevidím dobře vaše ruce. Kdo byl proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Ano, čili přijato, děkuji. 254, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Hm. 213, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 250, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 255 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 266 a 267 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 274. Kdo je pro? Proti? No, to je dost obtížné. Zdržel se někdo? Ověřme prosím číslo 274. Máme o jednoho poslance za EPP více, jeden je zde navíc. Teď je to v pořádku, už je to v pořádku. 22 pro, 32 proti, takže zamítnuto. 275, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. 29 a 286 společně. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis číslo 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Kompromis 19 společně s 34, 298 a 299. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20 společně s čísly až po 315. Kdo je po, pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Eh, pardon, ještě 21 společně s dalšími pozměňovacími návrhy od čísla 36 až po číslo 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď eh, bude odůvodnění kompromis číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41, pozměňovací návrh 41, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. 49. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 60. Číslo 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 76. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 77. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 75. Eh, ne, pardon, omlouvá se předseda 77, bylo přijato. Chcete to ještě ověřit? Tak, dobře. 75 teď. 75. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zam... to, říká předseda. 81. Kdo je pro? Proti? Drželi se? to. Číslo 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? to není jednoznačné. Prosím, zvedněte ruce. Ověřujeme elektronicky 122. Zahajuji hlasování. Máme o jednoho nebo o dva poslance za EPP více, než má být. Dokonce o tři, je o tři poslance za EPP více. Teď už je vše v pořádku. Končím hlasování. Takže přijato. 123. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Teď hlasujeme o čísle 123. Tak to je, je jednoznačně zamítnuto. Teď unblock od osmičky po číslo 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144, kdo je pro? Proti, drželi se? Přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Máme opět o jednoho poslance za skupinu EPP více, než má být. Končím hlasování. 47 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. Dovolte mi pogratulovat panu Vidal Kvadrasovi. The next report is... A další zpráva je zpráva kolegy Berlingera. Pozměňovací návrh 2 a 59. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyřka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 61. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čty- pět, říká pan předseda. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijata. Šest. Pro. <clears throat> Proti? Zdrželi se? Přijata. Kompromis sedm. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijata. Šedesát šest. Pro. Proti? Zdrželi se? 67. Pro. Proti? zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď společně jako dodatek 79 78 pro, proti, To nebylo jasné, zdržel se někdo. Ověříme to. Zahajuji hlasování 79 a 78. Hlasujeme společně. Končím hlasování. Přijata. 30 hlasů pro, 25 proti. 81 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to? Dobře. 89. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 30 hlasů pro. 91 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93 D. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 94 pro proti, drželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97. A promiňte, říká pan předseda, bylo to přijato, moje chyba. 97. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9D pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 101 pro. Proti. Ještě jednou, kdo je pro? No, takže přijato. 102 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 103 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 Vítáme. Končím hlasování. 27 pro, 24 proti. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 17 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o 17 a 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137. Kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže ještě jednou ověříme to. 143 možná jsem se spletl já, říká pan předseda. Končím hlasování. Zamítnuto, omlouvám se. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20D pro, proti, zdrželi se, přijato 146. Můžeme hlasovat unblock 146 až 150. Souhlasíte s tím výborně? Hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní opět, opět unblock 151 až 154. Souhlasíte? Nesouhlasíte. Dobře, nevadí, jednotlivě. Hlasujeme nyní 151 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ne, ověříme to. A ověříme to. Myslíme, že to bylo přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Je to přijato. 33 hlasů pro. 152 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto, jasně. A nyní amblok. 21, 22, 155 a 23. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 21. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158D pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme ověřit. 158D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35D pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, Proti? Nejsem si zcela jistý, neviděl jsem to jasně, ověříme to. 46. Nezvedáte ruce, pak je to těžké. Končím hlasování. Ano, bylo to velice jasně přijato. 48 pro, proti zdrželi se, přijato. Šestka, kompromisní návrh šest. Chcete, chcete ověřit 48? Dobře, ano, jasně, zahajuji hlasování. 48. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 hlasů proti. 24. A nyní kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 Dobře, ale nezvedáte ruce, říká pan předseda. Já to samozřejmě ověřím rád. 55, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, velice jasně přijato. Omlouvám se, pane Belete. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní konečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně, jednomyslně 52 hlasů pro blahopřejeme panu zpravodaji. And now we move on to the music report. Teď se dostáváme ke zprávě, která se týká jak toho, jak zajistit fungování vnitřního trhu s energií, Začínáme pozměňovacím návrhem 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, je to přijato, opravuje se pan předseda. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, nebo ne? Čili 48 raději ověříme, ověřujeme 48. 48. Hlasujte, prosím. Proti 32. Pro 20. Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hmm. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ještě ověříme. Ověřujeme, prosím, 67. Zahajuji hlasování. Komentář bez mikrofonu. Končím hlasování. Přijato. Čili teď se dostáváme k číslu 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, omlouvám se, říká pan předseda, hlasujeme o první části. První část. Takže 71, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně přijato. A, a té druhé části se nebude hlasovat. A teď 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jednoznačné, není to jasné. Ověříme, prosím, pozměňovací návrh číslo 75. Zahajuji hlasování.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 Kdo se zdržel? Přijato. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115. Kdo je pro?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 139, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 140, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 158. Kdo je pro? <clears throat> pouze druhá část. Budeme hlasovat pouze o druhé části. 158 druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 163, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato, jasně. 160, 178, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 217, <clears throat> pouze první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to není zcela jasné. Ještě jednou prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 181, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 184, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 186, první část, kdo je pro,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 proti, zdrželi se, přijato. Teď 197, druhá část. 197. druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Ještě chcete to ověřit? Ověřujeme druhou část čísla 197. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32 pro, 20 proti. A třetí část ještě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Chcete to ověřit? Chcete ověřit tu třetí část 197? Zahajuji hlasování, třetí část 197. Ale to už bylo ověřeno, říká předseda. To už bylo ověřeno. Eh, pardon, druhá část byla ověřena elektronicky a teď ověřujeme elektronicky třetí část. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 27 pro, 25 proti. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. 207, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že ta třetí část je přijata, ale raději to ověříme. Ověřujeme třetí část čísla 207. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 27 proti, 24 pro. 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 153. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 v první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 231, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 232, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 251, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Nemohu, nevidím vaše ruce. Děkuji. Ano, myslím si, že to je přijato. Chcete ověřit? Chcete to ověřit? Ne, dobře. Takže přijato 253. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Ověřujeme číslo, pozměňovací návrh číslo 253. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, ověřujeme 254, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jednoznačně přijato. 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 257. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 376. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 278. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 279. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 280, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 18 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 287 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 288, první část, Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část, Kde pro? Proti?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 Zdrželi se? Přijato. 301. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis... Ne, pardon. 314. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 360, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 361 pro, proti, zdrželi se, přijato. 362 pro, proti, zdrželi se, přijato. 363 pro, proti, zdrž, proti, zdrželi se, přijato. 365 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 6, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 7, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 7, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 7, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 7, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 382 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 404 pro, proti, zdrželi se, přijato. 405 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 420 pro, proti, zdrželi se, přijato. Procesní poznámka. Prosím, pane Rubiku. Děkuji mnohokrát. Co se týče kompromisního návrhu 34, tak zde tam to není přesně obsaženo číslo 209 a proto to chci skorigovat. Large role to play in storing electric. To znamená, eh, že to správné znění by mělo být to storing electricity, čili myslím si, že právě tak to by to mělo být, mělo by tam být plus teda u toho kompromisu. Předpokládám, říká pan předseda, že je to v pořádku, takže budeme nyní hlasovat. Kompromisní návrh 34. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh pana Rubika 209, kdo je pro, 209, říká pan předseda. 209. Poslední věta. To je vlastně dodatek následující. Myslím si, že eh, tento způsob ukládání je velice důležitý pro elektřinu, pro tyto možnosti, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 435 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 436, první část. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme první část. 436. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 30 hlasů proti, 21, 30 hlasů pro, 21 proti. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 35, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, 4, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 447, 446, bude pro, proti, Nevidím ruce, čili kdo je pro, kdo je pro, 446. Promiňte, to nám všechno vypadlo 447, 449, 450. Takže 446, o to musíme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je pro tento návrh? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 457 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 458 pro, proti, zdrželi se, přijato. 459 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 460 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 403 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 461 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 462 pro, proti, zdrželi se, přijato. A úvodní ustanovení. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Procesní poznámka. Ráda bych předložila ústní pozměňovací návrh a nahradila dekarbonizaci, udržitelnosti. Skonsultovala jsem to se s panem zpravodajem. Pane Busku. Ano, podporuji. Podporuji tuto změnu a dal bych tam na hlasovací seznam plus místo minusu. To znamená udržitelnost, tam dáme místo karbonizace. Už čtrnáctky? Dobře. Souhlasíte všichni? Výborně. Hlasujeme o tomto ústně pozměňovacím návrhu. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Petnáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis jedna. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis dvě. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři Pro, proti, zdrželi se, přijato. 38. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 41. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pět pro, proti, zdrželi se, přijato. šest. Chcete to ověřit? U pětky? Dobře, ověříme to. Ověříme číslo pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 hlasů pro, 5 hlasů proti, přijato. Šestka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní unblock. Sedmička a osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní konečné hlasování. Elektronicky hlasujeme nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 hlasů pro, dva hlasy proti. Blahopřejeme panu Buskovi. To je opravdu výborný výsledek. A další hlasování je komplikovanější. Doufám, že se nám to všechno povede. Je to zpráva pana Gebelse o tabáku a tabákových výrobcích. Začínáme hned pozměňovacím návrhem 483. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 až 114 hlasujeme unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete to ověřit? Dobře. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 25 proti, 24 pro. 1, 1, 5 pro, proti, zdrželi se. Vůbec to není jasné, říká pan předseda. Ověříme to. 1, 1, 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 37 hlasy pro, 12 proti, jeden se zdržel. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 119. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 125. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 116. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to. 126. Ověříme 126. Zaháju hlasování. Ano, 126. Končím hlasování. Ano, bere se jasně schválený návrh 45 pro, 3 proti. A blok 127, 153 a 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A blok 128 až 139. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Další hlasování unblock. 140 až 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151 pro. Omlouvám se, říká pan předseda. 150. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 151 pro, proti, zdrželi se, přijato 152 pro, proti, zdrželi se přijato. 154 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh B pro, proti, zdrželi se přijato. Next amendment is 216. 216, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 217, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále unblock 225 až 227. Kdo je pro? <clears throat> Kdo je proti? Kdo se... Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Mm-hmm. <clears throat> Dále hlasujeme blok 250 až 252. Hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další hlasování unblock? Nebo ne? <clears throat> Čili pozměňovací návrh 9 až 262 hlasujeme unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 263 je staženo. 264. Kdo je pro? pro kdo je pro? 264. Kdo je proti? <clears throat> Pan Benson, poznámka. Procesní poznámka. 263. Za skupinu EPP bychom to chtěli stáhnout, tento pozměňovací návrh 263. Ano, ale e, já jsem e, říkala, že budeme hlasovat pouze o čísle 264. Říká předseda. Ano, hlasujeme 264. 264 hlasujeme. Hlasujeme teď o čísle 264. Ano, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 260, chcete to ověřit? Zprávy jsme odhlasovali, číslo 264. Chcete to ověřit? Já se také domnívám, raději to ověříme. 200, ověřujeme 264. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto. 266. Kdo je pro? 265 odpadá? Nebo ne? Omlouvám se, říká pan předseda. Moment. We adopted this block. We, we adopted this block from the amendment. Tady to bylo vlastně odhlasováno v bloku. Bylo to pozměňovací návrh 9 až 262 a 263, 265 tedy proto odpadají. Čili teď číslo 266. Kdo je pro 266? Kdo je proti? Myslím, že to raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 22 proti, jeden z... Pardon, nikdo se nestržel, je to přijato. Dále malý blok 267 až 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále kompromis E jako Eva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třista šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 308. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále nás čeká blok, hlasování unblock od čísla 309 po číslo 313. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis F jako František, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. <clears throat> Chcete to ověřit? Chcete ověřit kompromis F jako František? Dobře. Ověříme to. Nebylo to zcela jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. 35 pro, 12 proti. Kompromis G jako Gábina. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 363 na straně 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 364 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď dále hlasujeme opět v bloku 365 až 368. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 369. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme v bloku 370 až 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 373. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 374. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 375 a 376 hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis H jako hinek, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 381, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 380 až 65 hlasujeme unblock. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto. 384 až 391 hlasujeme unblock. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Ne, pardon, omlouvá se předseda. Přijato. Ne, ještě tady raději ověříme celý blok. 384 až 391. Ověřujeme tento blok. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 25 bylo proti, 22 pro. 392. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 393. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 394. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 395. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nebylo to zcela jasné. Takže 395 ověřujeme. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 pro, 20 proti. 397, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 399, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 400, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 401, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 402 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 403. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 405. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 407. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 408. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hmm. Kompromis 439. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 440, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 443, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 451, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19, kdo je pro? 19. Společně s 468, kdo je pro? Proti? zdrželi se? Přijato. 20, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 469. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne, ne, ne, omlouvá se předseda zamítnuto. 469 bylo jasně zamítnuto. 470. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 471. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 474, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. <clears throat> Budeme hlasovat unblock. 475 a 476, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete, abychom to ověřili? Dobře. Ověřujeme 475 a 476. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 24 pro, 22 proti. 477 až 479 identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 481. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 482 pro? Proti? to není zcela jasné, podle mého názoru. Ověřme prosím 482. Končím hlasování. Je to přijato 25 pro, 23 proti, 2 se zdrželi. Teď body odůvodnění. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto 22, kdo je pro, proti, přijato 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis J jako jitka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, drželi se přijato, 45 pro, proti, drželi se přijato, 46 kde pro, proti, drželi se přijato, 47 kde pro, pro proti, drželi se zamítnuto, kompromis K jako katka, kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 62. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Hmm. Chcete, chcete ověřit 63? Zahajuji hlasování, hlasujeme o čísle 63. Končím hlasování. Ano, tak to bylo jasně přijato. 40 pro, 6 proti. Teď číslo 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L jako Lenka, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 3, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M jako Monika, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, pardon, zdrželi se, přijato. 86, kdo je pro, P- proti, zdrželi se, zamítnuto. 87, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 89, <clears throat> kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 93, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 94. Ne? Omlouvá se předseda. 95. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď budeme, přistoupíme k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 10 proti, 3 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji panu Goebbelsovi. The next voting is a mandate for the trilogue. Čeká nás další hlasování. Rozpočet 2014, mandát pro strana jednání, zpravodajem nebo navrhovatelem je pan Bytykofer. Dobře. Takže číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Five. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro, proti. Toto podle mě není jasné, kdo je pro. Ano, tam všichni, nebo všichni, jsou pro návrh paní Hercogové. Přijato 19. 19, kde je pro? Proti? Drželi se? To je rovněž přijato. Teď přistoupíme k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. question, Rubik, only one vote electronic. Closed. The vote is closed. Končím hlasování. 36 pro, 1 proti, 7 se zdrželo. Gratulujeme panu Butikofrovi. Čeká nás ještě poslední hlasování. Jedná se o ústní otá- otázku k ústnímu um, otázka k ústnímu zodpovězení. Akční plán podnikání 2020 je to pouze jediné hlasování a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Spravodajem je pan Paul Rybik akční plán, akční plán podnikání 2020. Chcete, pan Rybik ještě žádal o slovo? Chcete požádat o slovo? Nikoli. Končím hlasování. Ano, takže je to jasná většina, 37 pro, 1 proti, čili hlas, eh, gratulujeme panu zpravodaj, panu Rubikovi k akčnímu plánu podnikání 2020. Velice vám děkuji za spolupráci, bylo to poprvé, kdy jsem vedl hlasování, takže vám děkuji za součinnost. Čili, co nám ještě zbývá? Dnes bychom se ještě měli doz, doz, dozvědět něco o výsledcích probíhajících třístranných jednání. Nejprve začneme paní Krojcman, že pan nebo paní Valian se ještě není, takže pan Krojcman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já mám opravdu dobré zprávy. Dneska odpoledne, myslím, že v pět budeme mít poslední hlasování. Já si myslím, že bychom měli nalézt řešení tohoto problému. Promiňte, říká pan předseda, pro dvoustrané schůzky a rozhovory bych vás poprosil, abyste opustili naši místnost. Abychom ti z nás, kteří si chceme vyslechnout pana zpravodaje, abychom opravdu mohli slyšet, co nám pan zpravodaj říká. Ano,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 Velice, velice, velice stručně, byly to teda aktiv přenesené právomoci, to bylo dobré řešení, ta prahová hodnota 150 tisíc, to si pamatujete, pokud šlo o ty transfery. Eh, my jsme tam měli tu no-close opinion, to znamená stanovisko bez té doložky, to byla rada a pokud je o rozpočet, tam rovněž mi bylo řečeno, že řešení bylo nalezeno. V, um, já si myslím, že ve 13.00 tam budou stínoví zpravodajové, se uvidí a že snad nalezneme nějaké řešení v tomto trialogu mezi radou, parlamentem a komisí a já doufám, že opravdu ve 13.00 vám budu moci říci víc. Děkuji. Dobře, pane Krojcmane, děkujeme. Ještě někdo? Zdá se, že tomu tak není. Paní Valian je zrovna na jednání, nebude nyní s námi. To znamená, že už jenom poslední zpráva a to je, kdy se uvidíme. Uvidíme se 8. července od 15.00 do 18.30 a 9. července od 9. hodiny do 12.30. Ještě něco do bodu různé, paní kolegyně, chtěla jste ještě k tomu něco? Máme, máme čas. Ještě Dobře, takže tím pádem končím dnešní jednání. Děkuji vám. Přeji vám příjemný ještě zbytek čtvrtka, příjemný víkend a cestu domů. Děkuji.